Znovu zahajuji schůzi. Zápis včerejšího jednání a přijaté texty jsou k dispozici, jsou námitky. Není tomu tak, tím pádem je zápis schválen.